Milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji naše zasedání a prohlašuji, že opět zahajujeme zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 18. prosince 2008. Dovolte, abych vám všem, milí kolegové, milé kolegyně, popřál šťastný nový rok, dobrý rok 2009, který nám